říká, že by měl být ustanoven panel nezávislých odborníků, kteří by se zabývali eh, kvalitou implementace eh, základních práv v Unii. Nebylo by dobré, abychom tedy jaksi polevovali na, na, tomto, eh, na této zprávě, kterou jsme schválili. A máme třeba pozměňovací návrh 88 eh, od ALDE a jiné 66, které eh, jak si chtějí ustupovat, ale my bychom přeci měli vycházet z toho, co už jsme dosáhli tady ve sněmovně. A Rubial. Eh, ty jsi říkala, že pokud nástroj je tedy spuštěn, eh, jak to vidíme třeba v Maďarsku, kde Fidesz při správě fondů to využívá jako nástroj politického vlivu. Je tedy velmi důležité mít možnost přesunout zprávu fondů v jakékoliv fázi z členského státu na komisi. To je důležité, protože pokud ten nástroj je spuštěn, Může se pak použít i pro mobilizování místních podniků, eh, úřadů a dalších proti Unii. Řekneme, s prostřednictvím tohoto nástroje z nich vycucneme evropské fondy, ale o to přece nikdy nešlo. Nešlo nikdy o eh, potrestání místních orgánů a neziskovek eh, dobrými iniciativy. Tady přece šlo odebrat eh, zprávu těchto projektů vládě, která mm, nerespektuje základní hodnoty. Takže abychom se vyhnuli tomu, že vymáhání základních hodnot jako je třeba právní stát, že se to použije jako politický nástroj proti Evropské unii. Podporujeme také to, co říkalo ALDE a SE, SD, že tady vlastně by měla být i zdanění e, důležitá otázka. Právě jsme měli skandál ComEx, kde bylo zřejmé, že některá daňová opatření vychází z nedostatečné zprávy a eh, chyb, chybně zpravovaného právního státu. Takže toto jsou důležité věci a já vám děkuji za vaši práci a těším se na zasedání stínových zpravodajů a doufám, že dosáhneme pokroku. Děkuji, pan Dálí. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, zpravodajové, stěnoví zpravodajové. Evropská unie si stanovila své priority a je potřeba jich dosáhnout. Blížíme se eh, dalšímu víceletému financí, finančnímu rámci 21 až 27 a důležitou roli zde tedy sehrává i právní stát. Jde tedy o regulační rámec pro úspěšné financování eh, evropského rozpočtu. Ukazuje taky, jak je důležité evropský rozpočet chránit ve všech fázích fungování. Všechny pozměňovací návrhy tedy byly předloženy a my podporujeme propojení mezi právním státem, základními právy a některými základními definicemi. Mm, vnímáme pozitivně i navrhovaná, navrhovaná opatření tam, kde dojde k problematickému um, finančnímu řízení v členských státech. Potřebujeme vytvořit mechanismus, který bude co e, nejvíc přímočarý, který umožní ochranu příjemců. Komise organizuje konstruktivní dialog a bylo by dobré, kdybychom se o tom pobavili ještě více. Musíme se řídit regulačními vodítky. musíme se zaměřit na to, co je pro nás nejdůležitější. Takže mm, to je potřeba potom eh, začlenit do nového finančního rámce a musíme tedy na tom eh, konstruktivně spolupracovat. Poslední stínový zpravodaj eh, na mém seznamu je pan Stas. Tak tomu něco říct, nebo pan Giegold řekl všechno? Dobrá. Thank you. Um, we can now move to other members then, and the first one is, is Mr. Deutsch. Další členové tedy pan Deutsch. kolegák. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Abych byl co nejstručnější, tak se omezím jenom na ty nejdůležitější věci. Nemusím zdůrazňovat důležitost eh, tohoto tématu a to, že zpravodajové odvedli vynikající práci, to je eh, v tomto případě samozřejmost. Jde o to, že tento postup ale není eh, vyvážený. Víme, že postupy podle článku 7 jsou sami o sobě problematické a myslím, že tady je nedorozumění v případě toho, že v případě nedostatku ve členských státech je možné přistoupit k tomuto postupu. Myslím, že to je možné pouze v případě srovnání všech členských států a všechny Tyto postupy nemají žádný právní základ. To není můj osobní názor. Toto je právní stanovisko rady ohledně tohoto návrhu komise. Je to právní služba rady, která přijala toto stanovisko, říká, že ten postup není vyvážený, že se tím ten postup vyhýbá článku 7 a tím pádem tady není právní základ dostatečný. Myslím, že není možné eh, úplně ignorovat eh, stanovisko právní služby rady. Kdyby tento návrh nesplňoval právní požadavky, přestože tady je dobrá vůle zpravodajů, tak si myslím, že není možné pokračovat. Já chápu, že jsem v menšině. Vím, že to není velmi populární názor, ale už 30 let jsem obhájcem právního státu a nemyslím si, že je možné hájit právní stát nástroje, které tomu odporují. Co se týče toho navrhované postupu, tak by to neodpovídalo ani minimálním požadavkům na právní stát. Tedy tento postup se opírá o eh, předběžné podmínky, o stereotypní představy. Není možné to takto zohledňovat, když někdo chce bránit finanční zájmy komise, pardon, Unie, tak musí eh, aplikovat eh, přeměřená opatření a nemůže obracet důkazní břemeno. Tady se hovoří o politických obviněních, neprávních, s tím, že členské státy se mají bránit. V podstatě to znamená od obrácení důkazního břemena. O nedostatcích se eh, hovořit pouze pokud se srovnají s ostatními státy. Já doufám, že se podaří to ještě zvrátit během jednání. Myslím, že to jsou zásadní problémy, které znamenají neúspěch tohoto návrhu. Děkuji, pan Albrecht. Děkuji, pane předsedo. Jako spoluzpravodaj pro víceletý finanční rámec, eh, mohu říci, že my jsme vždy podporovali myšlenku tohoto nástroje jako součást toho celého balíčku o víceletém finančním rámci. Toto zapadá do toho balíčku, není to nějaká samostatná eh, právní eh, věc, která by s tím nesouvisela, toto s tím naprosto souvisí. A měli bychom to jasně říci, že když se připravují jakékoliv nástroje v EU, takže platí pro všechny členské státy. Rozhodně nemůžeme vytvořit nástroj, který by se měl stahovat jenom na Polsko, Maďarsko nebo Rumunsko. Když ten e, nástroj chceme, tak musí platit pro všechny, protože právní stát e, se může porušovat kdekoliv. To, co teď říkal kolega, e, Eh, víte, že máme článek 7 ve smlouvě, který nám dává povinnost něco dělat s těmi situacemi, když dojde k porušení právního státu. Víte, jak to funguje? Je to na základě jednomyslnosti, to je jasné. Druhý návrh se týká právních nástrojů, které by měly být efektivní. Měla by to být eh, rychlá reakce Evropského soudního dvora, je to velmi silný nástroj Musí se používat v jasných případech a já souhlasím také s tím, že eh, by se to mělo využívat, ale moc rychle to nefunguje. Takže třetí možnost. je reagovat prostřednictvím víceletého finančního rámce, protože vlastně jde o ohrožení peněz daňových poplatníků. Pokud eh, ty peníze jsou ohroženy, tak my vlastně reagujeme prostřednictvím rozpočtu. Protože pokud ne, tak eh, ty peníze by se mohly použít na cokoliv. A tomu bychom měli zabránit. Aby ty peníze šly někam jinam. Peníze nejsou eh, na cokoliv. V některých zemích je evropský rozpočet důležitý, v některých ne. A to znamená, že to je důležitější pro příjemce, ne pro ty čisté plátce. A já jsem absolutně proti tomu, aby se to rozšiřovalo, ta rozsah působnosti, že potom by to nešlo zařadit do celého balíčku v finančním rámci. <coughs> Měli bychom dát jasně najevo, eh, k čemu je tento nástroj určen, že jinak ho rada nebude akceptovat. Právní základ pro riziko eh, chyb s nakládáním peněz veřejných eh, daných poplatníků, to je jasné, ten právní základ. A může se to používat a musí se to používat velmi přesně definovaným způsobem, aby to bylo technicky co nejpřesnější. Musí to být technická reakce. Jakmile začne veřejná debata o tom, tak to část parlamentu bude moci podpořit, část ne. Tam, kde se mluví o porušování pravidel, tak by to nemělo být politické eh, rozhodování. Mělo by to být technicky eh, koncipováno tak aby eh, se to stávalo na všechny stejným způsobem. Pokud otevřeme dveře jakékoliv politické interpretaci, tak se to nikam nedostane, protože se budou vést dlouhé politické debaty bez žádného výsledku. Je to potřebný nástroj, protože tady, tady mohli být ohrožení veřejných prostředků. Děkuji, Jane, za toto vystoupení. Máme tady zástupce komise, pan Vábrok, který by k tomu také mohl říci několik e, slov. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Nechci e, to dále prodlužovat. K tomu expertnímu panelu chtěl bych zopakovat postoj předsedy komise, když se o tom diskutovalo. My nemáme problémy využívat různé zdroje, expertizy v určitých oblastech, kde je to potřeba, ale máme námitky eh, vůči tomu panelu nezávislých expertů. Myslíme si, že se tím trochu rozmaže eh, eh, to jasné rozdělení a pravomocí v oblasti právního státu. Mělo by to fungovat tak, že eh, to navrhne komise a vy se k tomu eh, eh, vyjadříte. Ale nemáme problém s tím využívat experty jako takové. Rozšíření působnosti, to je problematické. I na radě se o tom diskutuje. Myslím, že jakékoliv rozšíření by tam bylo vnímáno velmi kontroverzně, protože by to vlastně oslabilo právní základ. Mohl to překrývat článkem 7, zatím argumentuji tím, že ten návrh, tak jak teď eh, vypadá, nepředstavuje žádné překrytí s článkem 7, protože tam jde o úplně jiná opatření než u článku 7. na závěr eh, přiměřenost a důkazní břemeno. Ano, je potřeba to prokázat, eh, že tady skutečně může dojít k ohrožení eh, rozpočtu. Děkuji za názor komise. Teď tedy zpět ke spolu s pravodajům. Nejprve Eidr. Děkuji, pane předsedo. Nebudeme teď tady otevírat žádnou diskuzi, protože už na to nemáme čas. Ale dva postřehy. Jednak k cílu samotného nařízení. Já přesně nerozumím vyjádřením některých, zejména tomu, co řekl pan Olbricht. Souhlasím sice s tím, že to vše musí být v souladu s VFR, ale zda to rozšířit nebo nerozšířit ten cíl toho nařízení, to už je jaksi jiná věc. Já si myslím, že je potřeba ten cíl rozšířit a přijde mi, že je to opravdu velice nutné říci, že jenom za toho předpokladu, že se že dojde k ohrožení hodnot, které pone, budou mít za následek ohrožení rozpočtu. Protože my vlastně mluvíme o nedodržování pravidel v oblasti právního státu. Jak řekl pan Gigold, hodnoty Unie a mm, pravidla EU obecně vlastně mm, neřešíme, nemůžeme mít úplně nástroje pro všechny, pro všechno, ale chceme mít možnost použít nástroje v okamžiku, kdy nedodržování hodnot má dopad na rozpočet. Takže tady skutečně jde o to poškození evropského rozpočtu, které musí být primární. A to je východisko. Pokud jde o zákonnost předkládaného návrhu, to je zjevné, že se jedná o návrh eh, zákonný a rada to nespochybňuje. Eh, čistě eh, se vyžádala stanovisko k jednomu aspektu. A to zda tady zasahujeme do kompetencí článku 7. Já si myslím, že v žádném případě ne. protože cíl je možná stejný, ale ta opatření jsou úplně jiná, protože tam jde o odebírání práv členským státům, například práva hlasovat. Eh, tady jde skutečně o úplně jiné záležitosti. Takže si myslím, že ty kompetence jsou správně odlišené. A poslední věc, eh, my máme k dispozici ty pozměňovací návrhy. A já bych nerada, aby nám ty pozměňovací návrhy zkomplikovaly naše vyjednávání s radou. Je jasné, že parlament se musí shodnout na základě svých kritérií a priorit na nějakém jednotném návrhu, rada má zase svůj návrh a pak to budeme muset sladit. Ale mně by nepřišlo chytré ze strany Evropského parlamentu, abychom vzhledem tomu, že rada by nemusela akceptovat něco, tak my některá témata ani za Evropský parlament nenadneseme a přitom je považujeme sami za prioritní. A v této souvislosti bych tedy neargumentovala tou druhou zprávou Intervelt. Jsou tady tři výbory Evropského parlamentu, které se v tuto chvíli celé věci věnují a to si myslím, že možná trochu tříští ten náš postoj. Takže je potřeba říci, aby všechny eh, ty případy, kterými chceme řešit tímto nařízením, se vždy týkaly rozpočtu, aby měly nějaký škodlivý dopad na evropský rozpočet. To musíme mít na paměti. Děkuji a nyní vystoupí úplně na závěr eh, Petry druhý spolu zpravodaj. Děkuji, Dereku. Za sebe bych chtěl také poděkovat všem kolegům za jejich vyjádření. Vyslechl jsem si to opravdu velice pozorně a zdá se mi, že z toho jasně vyplývá, že my se teď v naší práci budeme muset soustředit na dvě ožahavé záležitosti, tedy na to, nakolik rozšířit působnost, to je jedna věc. A tady jsem nežádal o žádné svolení, ale přece jenom trochu podhalím věci všichni zde přítomní, poprosím vás, abyste se zamysleli. Pokud eh, navrhneme v kompromisu, kompromisu 2, eh, to se týká definice a na článku 2 návrhu komise. Pokud tam řekneme, že za A právní stát eh, je chápán tak, že se dotýká evropských hodnot, které jsou zakotveny v článku 2 smlouvy o fungování Unie a v kodaňských kritériích, tak sem patří také zásada zákonnosti, jak navrhuje komise, což znamená transparentní, odpovědné pluralistické procesy při přijímání zákonů. Patří sem právní jistota, zákaz eh, své volnosti, eh, výkonné moci, účinná eh, justice a patří sem také základní práva, oddělení moci ve státě a za B obecné nedostatky v právním státě znamená, že dochází opakovaně a často k takovým postupům ze strany státních orgánů, což má dopad, a teď cituji text komise, e, což má dopad na hodnoty, e, respektování lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a lidských práv, včetně práva osob, které patří k menšinám, což jsou hodnoty, které jsou společné všem členským státům, kde eh, kde společnost funguje na základě pluralismu, solidarity, spravedlnosti a rovnosti mužů a žen. Takže to my navrhujeme v tom kompromisním pozměňovacím návrhu a já tím chci říci, že je to až příliš důležité, je to naprosto zásadní legislativní návrh, samozřejmě teoreticky jako parlament, bychom neměli naše východisko eh, formulovat tak, že přitom budeme spekulovat, co na to teď řekne rada nebo komise, zda to rada schválí nebo neschválí, ale měli bychom prostě udělat eh, co nejlepší možnou práci. Ale když už za parlament pracujeme a pokud jde o takto zásadní legislativní návrh, jako je tento, tak eh, se musíme zasadit o to, aby to prošlo. A my víme, že je potřeba to dokončit do roku 2019, eh, do konce tohoto funkčního období Evropského parlamentu i komise. Takže v sázce eh, je celý tento legislativní návrh. A pokud teď budeme rozšiřovat eh, definice o hodnoty, tak pak možná bude v sázce celý mm, osud toho mm, dokumentu, toho legislativního návrhu. Možná už překročíme nějakou hranici a celý ten návrh pak e, se zhroutí, protože e, prostě neprojde. Takže tento problém já tady cítím jako spoluspravodaj. Děkuji. Já jsem měl e, za to, že za vás hovoří pan Gigold dnes. Děkuji, pane Jill Evansy. <laughs> ne, ne, ne. Já se chci zeptat eh, na jednu věc. Zdá se, že už tedy návrhy kompromisních eh, kompromisů eh, existují, protože vy jste to teď tady citoval. Kdy nám dáte ty návrhy k dispozici? Až zítra ráno nebo už dnes odpoledne? Ještě tedy dříve než zítra ráno? Protože bylo by lepší je mít dřív než zítra ráno. Pokud se máme sejít v 9 ráno, bylo by dobré, abychom se mohli nějak připravit. My jsme o tom ještě nediskutovali, ale nemělo by smysl, abychom se zítra ze Shadow se setkávali s těmi stínovými zpravodaji, kdybychom neměli ty kompromisy. Takže určitě dostanete dřív než zítra ráno. Děkuji. A pan Gigold by s tím jistě souhlasil, kdyby tady byl. Děkuji oběma spolepravodajům, věc je to velice komplikovaná, děkuji všem kolegům a uzavírám dnešní jednání. Díky.